Zápis se zasedání 25. února je k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Ne, není tomu tak. Dámy a pánové, jménem míco předsedy Tajányho bych vám rád sdělil, on mě o to poprosil, abych vám řekl, že před panální zasedání jsou k vám dispozici brožurky, které vznikly v rámci spolupráce služeb, za které odpovídá pan Dajárny a jde o bezpečnostní opatření zde v Evropském parlamentu, které eh, ty jsou tedy obsahem těchto brožů.